Oké, collega's, ons eh, beginnen. Eh, geringe aanwezigheid van de... Vážení kolegové, můžeme začít vzhledem k tomu, že máme slabou účast, ale to souvisí i s tím, že v současné chvíli máme delegaci, která odjela do Litvy, která se tam jela podívat na jadernou elektrárnu. Paní Majra Sender ještě zde není, ale určitě dorazí. To je bod sedm, který se týká absolutoria vydaného radě. A paní Holmajer eh, přímé platby, takže vám mohu dát rovnou slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručná. Jde o stanovisko k přímým platbám u nás ve výboru Kokobu, KON. Jeden z nejdůležitějších cílů našeho výboru vždycky bylo, abychom se zasazovali o transparentnost, jasnost a abychom zároveň snižovali administrativní zátěž pro příjemce, pro členské státy a proto jedním z nejdůležitějších cílů a zadání reformy společné zemědělské politiky je to, že budeme snižovat administrativní zátěž pro příjemce, pro stá, členské státy a zároveň budeme dodržovat kritéria transparentnosti. Druhá věc V této souvislosti jsem soustředila svoji pozornost na to, abychom u ekologizace, u aktivních zemědělců, o mladých a malých zemědělců, eh, u, při velkém počtu aktů v přenesené pravomoci provedli určité změny. U těch aktů v přenesené působnosti, abych to formulovala jasně, jsem dbala na to, abychom mohli provádět změny, protože my jsme nemohli provádět změny. Komise navrhla celou řadu aktů v přenesené působnosti a jak všichni víte, eh, ty věci, které jsou rozhadovány na základě aktů v přenesené působnosti, by neměly být politické povahy, pouze povahy technické. A proto jsem tedy tyto akty v přenesené působnosti chtěla vyškrtnout s tím, že výbor, který to má v gestci, by se měl snažit o zakotvení příslušných politických bodů do základního právního aktu. V této souvislosti, pokud jde o transparentnost, o zjednodušení, o snížení administrativní zátěže, jsem navrhla, aby aktivní zemědělec byl definován na základě, aktivní, eh, na základě negativního seznamu, to znamená, kdo není aktivní zemědělec eh, myslím si, že, bych, že bychom No, že bychom měli tady vyškrtnout to zastropování, protože to způsobuje další administrativní zátěž, potom ta takzvaná ekologizace. Eh, Aktiv přenesené působnosti by neměly být u určitých ustanovení, které obsahují politickou dimenzi. To znamená, že jde o zemědělské prvky na eh, uznatelné ploše. My víme, že v Evropě jsme měli poměrně velké problémy, ne pouze při výpočtu, eh, protože je to byrokraticky velmi eh, komplikované, ale také tím, že to z části škozovalo původu, přírodu a krajinu. Potom takzvané dobrovolné ustanovení o malých a mladých zemědělcích. Dbala jsem na to, aby podle požadavku zemí byla dobrovolnost pojímána různě. A ještě jedna věc, když někdo podá žádost, tak když Mm, podává tu žádost i příští rok a když se nic nezměnilo, tak se nemusí předávat veškeré údaje. Tolik tedy stručné schrnutí celé zprávy. Velmi se těším na naši rozpravu a na vaše podněty. Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů byl 12. červenec, 12 hodin. To znamená, že já vám děkuji předem za diskuzi, kterou jsme doposud vedli. Děkuji všem za pomoc, za podporu a nyní tady vracím slovo panu předsedovi. Dank Uh, ik moet me verontschuldigen bij de commissie, want ik... Ano, musím se omluvit komisi, protože jsem nepochopil, že zástupci komise zde ještě nebyli. Omlouvám se tedy velice. Chci se zeptat, zda si poslanci přejí vystoupit k tomu, co říkala paní Holmajer. Nikdo. Takže tento bod budeme moci uzavřít. Ale až se k nám připojí komise, dám jí možnost, aby reagovala na to, co teď říkala paní Holmajer. Takže uzavřeme tento bod. A můžeme teď přejít k bodu, který byl přenesen ze včerejšího jednání. Je to bod číslo 7, absolutorium pro radu. A mm, zpravodajkou spravodajkou je paní Ayala Sender. Je to skutečně historicky velmi dlouhá cesta. Paní Ayala Sender nám určitě bude moci vysvětlit, jak to tedy s touto složkou stojí. Ano, děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za to, že jsem přišla pozdě kvůli dopravním zácpám. Obvykle to auto, které pro mě přijíždí, přijíždí dostatečně včas, ale dnes to bylo trošku zmatené. Jak říkáte, pane předsedo, je to skutečně dlouhá historie a Parlament se nadále zajímá o tuto otázku, protože situace, která nastala, je spíše v podstatě normální situací ve vztahu k minulosti, protože teď se uznává parlamentu plným právem možnost udělit absolutorium a všechny instituce, souhlasí s tím, že se podřídí demokratické kontrole, včetně rady, která hledala určité řešení, ale ve chvíli, kdy se snažíme konkrétně zjistit, jak, jak tedy můžeme vést dialog, tak se uznává tedy zatím, že parlament by měl mít toto právo, ale zatím jsme nenašli ještě nějaké úplně konkrétní řešení. My jsme to poslali zpět s tím, že jsme si mysleli, že dánské předsednictví, které projevilo eh, skutečně dobré úmysly pro vyřešení tohoto problému, se zhostí toho úkolu Pokud jde o otázky tedy parlamentu, nedošlo ani za dánského předsednictví k žádné pronikavé změně. Teď je tedy předsednictví nové a my doufáme, že v rámci toho návrhu ve vztahu k té druhé fázi při udělování absoluteria orgánům EU. Tam jde skutečně o to určit určité nové prvky, a totiž právo parlamentu v první a třetí části zavést tedy určité nové prvky, je, jít případně ještě i za hranice toho, co je stanoveno. Pak je tady otázka účetního dvora, protože jsou tam i některé aspekty poněkud znepokojivé. rada při určitých příležitostech eh, se snažila tedy říkat, že by se ráda omezila na to, co stanovil účetní dvůr. Nicméně jsou tady hlediska, u kterých je třeba dosáhnout lepší situace. A pak je tady skutečně celý ten historický vývoj nedořešených otázek, těch 26 otázek, které byly položeny v květnu radě. Rada na ně neodpověděla. Některé pouze jsme dostali texty, ovšem ty texty nepřinášejí odpovědi na otázky parlamentu. Pak si parlament vyžádal tedy určité dokumenty v plném rozsahu. A já jsem si také dovolila připomenout určité Eh, terminologické aspekty, tak jak jsme používali tedy určitou terminologii v našich pozměňovacích návrzích, eh, vztahy mezi parlamentem a radou mohou být potom také předmětem semináře na téma jednotlivých funkcí, které právě sehrává rada a parlament otázkách absolutoria. Mohl by to skutečně být takový výrazný okamžik kyperské předsednictví doposud ještě neprojevilo zájem o hledání řešení tohoto problému, ale s panem Toirerem eh, znovu tedy navážeme kontakty, abychom zjistili, co můžeme udělat. A já v zásadě tedy jsem příznivě nakloněná hledání možností formou pozměňovacích návrhů. Děkuji sekretariátu. My jsme do posud tedy nepokročili dostatečně, ale doufám, že se to do budoucna podaří. Ano, děkuji mnohokrát a chci teď vědět, jestli někdo žádá o slovo. Kdo, prosím, by se hlásil? Děkuji. Nejprve bych rád poděkoval eh, kolegyni paní zpravodajce za eh, dobrou práci eh, v této věci. Je to taková ožehavá záležitost a myslím si, že bychom měli udržet stanovisko parlamentu je tady velký pohyb ze strany rady. Ehm, Slušení je dobrý nápad, také můžeme mobilizovat eh, kyperské předsednictví, které by možná mohlo být flexibilnější než předsednictví předešlé a chce dosáhnout jistých eh, věcí a mm, měli bychom se na tomto dohodnout, také bychom měli být transparentnější vůli nám samým, bez ohledu na to, co si rada přeje či nepřeje. Takže způsob, jak to formulujeme ve zprávě, já bych byl raději, kdybychom byli transparentnější v našich um, účtech, um, stejně tak, jako by um, to měla učinit každá jiná instituce, každá jiná evropská instituce. A měli bychom odložit samozřejmě udělení absolutoria v této fázi. Děkuji. Thank you well, uh, Sondergaard. Øh, Pane předsedo, chci poděkovat zpravodajce za eh, její návrh. Mám tři témata, o kterých bych chtěl pohovořit. První je, co očekáváme od kyberského předsednictví. Myslím si, že je těžké představit si, že kyperské předsednictví s tak málo času, s tak málem času, které má k dispozici, je připraveno ochotno změnit eh, postoj rady. Já myslím, že bychom se tady neměli oddávat žádným velkým iluzím v tomto smyslu. Bychom eh, se na to měli dívat jako na eh, dlouhodobý proces, kde by bylo dobrým nápadem provést takovéto slyšení, aby bylo do toho zaangažováno i kyperské předsednictví, ale myslím, že bychom neměli očekávat příliš mnoho to, že kyperské předsednictví eh, nad všechny ostatní problémy, které má, eh, že by ještě vyřešilo i tento problém. A myslím si, že s můžeme kyperskému předsednictví mnohé věci vysvětlit a chtěl bych jenom říct, že kyperské předsednictví dostane zvláštní pozvánku, až budeme probírat tu zprávu tady ve výboru, tak aby se předsednictví mohlo diskuze zúčastnit. Bude to eh, konkrétně vyslovená pozvánka, eh, až se toto téma bude parlamentu probírat, tak abychom si byli jistí, že nevzniknou žádné pochyby o tom, jestli byli pozváni nebo eh, nebyli včas přizváni. Druhá věc, jen krátce v dánské verzi tady existují nějaké chyby překladu. Chtěl bych požádat o to, aby se dánská verze ještě jednou přeskoumala, tak aby se tyto chyby odstranily. Částečně jsou to vážné chyby překladu, které pozměňují obsah. A pak ještě něco k obsahové stránce zprávy. Myslím si, že je dobrý nápad, jak jsem už řekl uspořádat diskuzi s radou, ale e, jsou tady ve zprávě obsaženy některé formulace, e, které nemohu akceptovat, s kterými mám jisté problémy. A mm, chtěl jsem ještě dodat, to je možná e, způsob, rozdílný způsob, jak se vyjadřujeme v různých jazycích, ale jestliže v bodě 9 například stojí, že litujeme potíží, které eh, se vyskytly eh, v radě, a to v souvislosti s eh, udělením absolutoria 2007, 8 a 9, tak to považuji za velice nepřesně formulováno. To nebyly obtíže, které se vyskytly, ale Situace vypadá tak, že Rada vždycky odmítala eh, reagovat a odpovídat na otázky parlamentu. To nejsou žádné neutrální obtíže, které se vyskytly, ale jsou to obtíže, které se vyskytly pouze proto, že parlament eh, ne, nemohl akceptovat to, že eh, Rada neodpovídala na otázky parlamentu. A já myslím, že toto se musí zcela jasně říct. Bod 16. Tady stojí, že chceme poděkovat dánskému předsednictví za jeho konstruktivní eh, přístup v průběhu celého eh, postupu udělování absolutoria za rok 2010. A pak tady stojí, že eh, litujeme nicméně, že dánské předsednictví nedokázalo udržet úroveň výsledku, již dosáhlo španělské a švédské předsednictví. A já jsem Dán a vlastně nemám jaksi nic proti Dánsku, ale nechápu přesně, proč máme děkovat dánskému předsednictví. Ano, Dánské předsednictví eh, mělo přátelský eh, postoj, ale musíme taky říct, že když eh, jde o to něco realizovat, tak, dánská, tedy tak dánské předsednictví to dala dohromady méně než španělské předsednictví. To tady je i naznačeno. Ale <clears throat> co, co třeba čeho dosáhlo švédské předsednictví, alespoň eh, neoficiální odpovědi, které jsme dostali, to mohlo dánské předsednictví dokázat taky. Bylo k tomu vyzváno, ale eh, rozhodlo se to neudělat. Já si nemyslím, že bychom dánskému předsednictví měli za to děkovat. Musíme prostě vzít na vědomí to, že eh, dánové Eh, zcela sledovali eh, linii, která už existovala v radě předtím a udělali v každém případě méně než předsednictví švédské. To je politování hodné a já sám eh, toho taky lituji, ale myslím si, že bychom měli ehm, jasně ukázat fakta, protože jinak tady vytváříme model, kdy předsednictví jenom tak hezky mluví a je přátelské, ale pak v konečné instanci nic nesplní. A poslední věc, kterou jsem chtěl říci k obsahu, to je bod 24. Tady e, je výzva, jde o dialog s radou. Myslím si, že to je špatný přístup. Vždycky jsme si přáli dialog s radou při každém setkání, které se konalo, jsme eh, radu přizvali. To znamená, v celé řadě případů, dokonce i v rámci dánského předsednictví, se ale rada rozhodla nepřijít. To nejsme my, kteří si nepřáli dialog s nimi. Celou dobu jsme si takový dialog přáli. A proto si myslím, že je to možná tady špatně, Eh, řečeno, jestliže my si my vyhledáváme, my si dáme za úkol vyhledat dialog s radou. Ne, pa, parlament by měl vyzvat k tomuto, eh, vyzvat radu, aby reagovala na návrhy rozpočtového výboru a návrhy parlamentu, aby tyto návrhy přejala. Například tím, že se dostaví na zasedání, ke kterým je rada přizvána, i třeba na zasedání takového výboru. A tím, že bude odpovídat na položené otázky. Považuji to za důležité, abychom to jasně formulovali a řekli, že takto ten postup probíhá. Pokud bychom byli schopni se dohodnout na některých změnách v těchto bodech, tak si myslím, že bychom mohli dát dohromady dobrou zprávu. Na jejíž základě bychom pak mohli vést diskuzi s kyperským předsednictvím. Děkuji. Děkuji. Děkuji i za ty kritické poznámky. A nyní pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Chci skutečně pogratulovat paní Aleja Sender za to, to velmi obtížnou práci. Je velmi dobré, eh, že se můžeme seznámit s věcmi, které jsou vedené v její zprávě. Já bych chtěl ještě zopakovat otázku týkající se přístupu našeho výboru, který v podstatě nadále Eh, se jak si snaží ty věci nějak od sebe oddělovat, bez toho, že bychom k tomu měli nějaký jasný právní základ. Já nevím, jestli hodláte dát slovo radě, ale v každém případě by ta zpráva měla být příležitostí k tomu, aby se vyjádřil každý orgán EU, nejenom tedy eh, komise, ale také rada, protože od samého začátku Zaznělo to již několikrát, již v letech 2007-2008 jsem viděl jak tedy náš výbor a parlament bojuje o to, aby skutečně došlo k udělení absolutoria. Teď otázka právní, zda tedy skutečně máme tu pravomoc vydávat absolutorium a že to ještě pořád dnes není dořešeno, mi připadá skutečně neuvěřitelné že v podstatě jsme tedy orgánem, který eh, tvoří zákony a sami nevíme, zda zde máme nějaký právní základ. A proč tedy si myslím, že je nebezpečné, abychom od sebe oddělovali jednotlivá absolutoria? Parlament v demokracii má za hlavní úlohu úlohu kontrolní, kontrolovat tedy exekutivu, výkonnou moc a tedy potvrdit či nepotvrdit účty a způsob řízení, které tedy tato výkonná moc zastává. A v roce 2010 jsme poprvé v podstatě už pracovali s textem Lisabonské smlouvy a poprvé Unie získala skutečně právní subjektivitu. Například výbor regionů, Evropský parlament je určitý klub. Máme prostě Evropskou unii, která má skutečně jednotnou právní způsobilost. A tato právní způsobilost potom vede k tomu, že tedy udělujeme či neudělujeme eh, absolutorium. Já jsem před několika lety se také zabýval tímto absolutoriem, ale připadá mi velmi zvláštní, že nemáme politickou odvahu odmítnout vydat eh, absolutorium EU, které zastupuje naše výkonná moc, eh, a totiž Evropská komise, když se podíváme třeba na zprávu účetního dvora. To mě skutečně velmi překvapuje. Já jsem posledně odhlasoval absoluterium eh, pro radu, protože Evropský účetní dvůr podle mě v podstatě nevždycky tedy eh, předvedl údaje, které by si byly zasloužily, abychom nepřidělili absolutorium. Vím, že tedy někteří eh, úředníci z rady nevždycky vystupují vůči EP zcela jednoznačně, ale platí to i opačně. Je skutečně třeba vést dialog. Všichni úředníci musí být našemu výboru k dispozici, abychom tedy my mohli dále předávat informace parlamentu jako celku ale chci využít tedy této příležitosti k tomu, abych zopakoval svou otázku ve vztahu k postupu, který zvolil parlament. Možná, že jednoho dne se nám skutečně podaří tedy ta absolutoria od sebe oddělit, ale já osobně bych toho litoval, protože si myslíme, že máme jeden parlament, který má tedy určitou pravomoc vůči EU a to, co leží v rukou parlamentu, je skutečně možnost vydat tedy absolutorium EU a pokud nám tedy komise v něčem nevyhovuje, pak máme možnost skutečně e, také jí odhlasovat nedůvěru. Čili to si myslím, že je skutečně otázka politické rovnováhy, která je uvedená ve smlouvě. Samozřejmě, že to může působit jako atomová bomba, Nicméně veškeré tedy rozpravy, které zde vedeme, já to tak nevnímám na základě tedy toho, co je skutečně řečeno v textech smlouvy. Jsem ostatně překvapen, že komise mohla v nějakém dopise říci, že by se to absolutorium mělo od sebe oddělovat. Jistě se jí to tedy asi hodí do krámu, ale v každém případě si myslím, že je třeba dodržovat smlouvu. A znovu tedy opakuji, že bych chtěl, aby byla provedena na vysoké úrovni nezávislá právnická studie, aby bylo řečeno, zda tedy opravdu máme či nemáme udělovat absolutorium eh, rady. Byl jsem tedy poražen v této své žádosti již v minulosti, ale znovu to opakuji. Myslím si, že skutečně je třeba tedy, abychom si tuto věc vyjasnili ve vztahu k vládám zastoupeným v radě. Ano, děkuji mnohokrát pane Ody a chci se teď zeptat, jestli ještě někdo chce vystoupit. Paní Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se připojila k poslednímu kolegovi, protože si myslím, že je velmi důležité, abychom pochopili, že absolutorium, udělení absolutoria je v zájmu Evropské unie. Pouze jsem chtěla dát jasně najevo, že subjekt, konkrétní subjekt, eh, není tedy morálním subjektem, ale jde o právní subjekt. Lisabonská smlouva eh, udělila Evropské unie právní subjektivitu a já si tedy myslím, že bychom měli udělit absolutorium této nové entitě, tomuto subjektu. A kromě toho bych ráda eh, projevila svůj souhlas s tím, co řekl pan kolega Kasargasis. On tedy eh, požádal o transparentnost ze strany parlamentu. Pokud nemůžeme něco takového nabídnout, tak nemůžeme hrát transparentní a upřímnou, čestnou hru. V souvislosti s tím, co řekl dánský kolega, bych ráda řekla, že samozřejmě souhlasím s tím, že dánské předsednictví nesá, nesehrálo eh, výbornou roli v této souvislosti v souvislosti s výročním rozpočtem a s víceletým finančním rámcem. V této souvislosti byla role dánského předsednictví nejasná. Zároveň si ale myslím, že bychom měli být realističtí. Hovoříme tu o udělení absolutoria radě, ale všichni víme, že v říjnu budeme vyjednávat o rozpočtu na příští rok a v listopadu budeme jednat budeme uprostřed vyjednávání o dlouhodobém rozpočtu. To znamená, že to musíme mít na paměti. A v tomto kontextu, v tomto výboru, v parlamentu si musíme uvědomit, že jsme jako výbor byli do určité míry diskreditovány, proto, diskreditováni, protože jsme se snažili odložit udělení absoluté radě a v posledku to absolutorium udělíme, protože bychom jinak měli problém s rozpočtem. Proto si myslím, že bychom měli přijmout realističtější přístup. Děkuji. Danke, Frau Andreas. To vás kolega Skila. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Pan kolega Stylakakis, myslím, že bychom ne neměli tady řecké kolegy přejmenovávat. Nevím, zda komise nebo rada chce vystoupit. Myslím si, že zástupci rady jsou zde v podstatě především proto, aby si dělali poznámky, ale chtěl bych vědět, zda si někdo přeje vzít slovo a pokud ne, tak dávám slovo paní Ayala Sender. Děkuji. Děkuji, děkuji pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala všem kolegům za jejich komentáře. Samozřejmě, že se je pokusíme do toho, co možná nejvíce zapracovat. Pokud ty návrhy budete formulovat eh, velmi precizně, především to, co říkal pan Cilakakis, on říkal, že kyperské předsednictví by nepochybně mohlo sehrát důležitou roli, mohlo by posunout celou věc vpřed, to nepochybně můžeme do toho návrhu zapracovat, ale určitě je to tak, že kyperské předsednictví by se mohlo pochlubit na konci svého období většími úspěchy než předešlá předsednictví, protože eh, ta měla svoje ruce do značné míry spoutána spoutány. To znamená, že já si myslím, že je správné, abychom tímto způsobem postupovali, pokud chceme dosáhnout výsledků. Samozřejmě, že to budou výsledky spíše dílčí, skromné, ale to, e, čeho chceme dosáhnout, snad dosáhneme, než vybudeme táhnout do té závěrečné bitvy. Vy se v tom tématu vyznáte, byli jste také zpravodaji. A proto mi nezbývá, než se připojit k tomu, co tu zaznělo. Ať už se to týká dánského předsednictví, protože se hovořilo o transparentnosti, ta je u tohoto tématu nesmírně důležitá, ale je velmi obtížné očekávat od kyperského předsednictví mnoho, pokud si vzpomeneme na to, co jsme zažili za předešlých předsednictví, ale takový je život a naděje umírá poslední. Pokud eh, máte nějaké konkrétní návrhy, tak mě je prosím dodejte, já je zapracuji. Měli bychom tedy vyzvat kyperské předsednictví eh, k lepší spolupráci. Konkrétně bod 9 o tom tu byla řeč. To bychom samozřejmě mohli ještě vylepšit, to je pravda. Bylo by ale dobré, kdyby se vám podařilo mi dodat písemný pozměňovací návrh, nebo ho můžeme vypracovat společně. Bod 16. I tady máte pravdu, já s tím souhlasím. Souhlasím s tím, co jste říkali k té 16. Nicméně postoj dánského předsednictví i ve srovnání se předsednictvími španělského norským a švédským, byl velmi specifický. Oni se alespoň snažili něčeho dosáhnout. A když vidíme, že dánské předsednictví od počátku říkalo, že se ničeho dosáhnout nedá, že to nemá řešení, tak je to určitá důležitá informace. Já jsem to, se to tady snažila nějak vyjádřit. Samozřejmě, že mohu přijmout vaše pozměňovací návrhy, ale ráda bych trvala na svém postoji, to znamená, že musíme výsledky jednotlivých předsednictví odlišovat. A nyní k poslední věci, kterou jste zmínili, to znamená k bodu 24. My jako výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzýváme e, k zahájení dialogu s radou a tak dále. Je to také náš úkol, úkol výboru pro rozpočtovou kontrolu, abychom takový dialog zahajovali. Ale v dialogu s radou jde o to, aby navzájem diskutovali disk, e, instituce rada a parlament. My jako výbor kont se samozřejmě můžeme snažit eh, ten dialog převzít, ale musíme to pečlivě odlišovat. Někdy eh, tomu bylo tak, že postoj našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu nebyl jasný. Jednou jsme se vydali tím směrem, po druhé jiným směrem a byli jsme za to kritizováni. To znamená, že si musíme dát pozor na to, aby výbor pro rozpočtovou kontrolu mohl sehrát vůči roli. Samozřejmě, že parlament vyzve výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby se tím zabýval. Jde o to, aby ten dialog byl zachován. Nejde to tak, že bychom zkrátka eh, na radu zapomněli, ten dialog prostě fungovat musí a zároveň musíme chránit sami sebe. Eh, a nyní k tomu, co řekl pan Ody, právní základ. Samozřejmě, že je to poměrně nejasné, tak jak tomu ve smlouvách bývá, je to vágní, musíme to nějak interpretovat, vyložit, ale říkala jsem si, že bychom měli mít zájem na tom, nebo že tu možná je nějaký zájem na tom, aby to bylo nejasné. Nemůžeme se samozřejmě srovnávat s národní úrovní. Rada není druhou komorou parlamentu, tak jak je tomu v některých členských státech. Rada je instituce, která společně s námi vypracovává základy, eh, zákony a proto je ta situace velmi komplikovaná. Jak už jsem řekla, z právního hlediska je to velmi komplikované, ale právní služba odvedla dobrou práci, poskytla nám všechny potřebné prvky, všechny potřebné informace nutné k tomu, abychom mohli formulovat jasnou pozici. Ale je pravda, že to není poprvé, Není to poprvé, co dochází k takovýmto sporům s radou. Často jsem se tím zabývala. Objevovaly se takové problémy a my se musíme pokusit je vyřešit. Zároveň je ale legitimní, že se snažíme zastávat vlastní zájmy a v rámci možností je chránit. Nepochybně můžeme eh, v rámci nějakého semináře nebo v rámci nějakého jiného setkání diskutovat o rozdílných úlohách parlamentu a rady. Já si myslím, že Rada se snaží postupovat pragmaticky, konstruktivně a že bychom tady o tom diskutovat mohli. A že bychom mohli dospět k závěru, pokud jde o obrázek, který si vytváříme v očích veřejnosti. V podstatě je to poprvé, kdy vypouštíme takovou bombu v uvazovkách. Ono to nesouvisí přímo s radou. V minulosti jsme se Eh, v této souvislosti zabývali i jinými aspekty, ale podle mě se nabízí otázka, jestli je rozumné, abychom to formulovali právě takto, protože si zároveň musíme položit otázku, jestli bychom to eh, celé neměli nějak ukončit. Myslím si, že bychom měli zapomenout na to vzájemnou nedůvěru a měli bychom zapomenout na to, jak je to využíváno politicky v radě, to je určitá paranoja, ale pokud jde o udělení absolutoria radě, pokud to odložíme, víte, že administrativní náklady rady eh, před, představují pouze zlomek v celkovém rozpočtu. To je důležitý argument. Proto si myslím, že bychom nyní měli najít nějaké východisko, nějaké řešení, Rada samozřejmě musí uznat právo parlamentu, kterému náleží, protože právě Evropský parlament uděluje absolutorium. Měli bychom překonat zájemnou nedůvěru, protože jinak by se mohlo stát, že dospějeme do situace, kdy cel, cel, souhrný rozpočet Evropské unie bude ohrožen kvůli této zlomkové části kvůli administrativním nákladům rady. A já si myslím, že to by mělo velké dopady. Musíme si uvědomit, že tento oddíl není tak důležitý jako jiné oddíly. A proto se domnívám, že nemusíme v tuto chvíli vypouštět atomovou bombu kvůli tomuto dílčímu rozpočtu. To je nepochybné alespoň pokud jde o rok 2010. Myslím si, že bychom tady necha- měli nechat eh, všechny možnosti otevřené, měli bychom o tom diskutovat s kyperským předsednictvím a měli bychom se snažit najít nějaké řešení. A jak už jsem řekla, jsem otevřená všem vašim pozměňovacím návrhům. Děkuji. Ano, děkuji. Myslím si, že jsme mohli v podstatě uzavřít 6. září 18 hodin, to je tedy konečné datum pro předávání pozměňovacích návrhů. A teď ještě jednou tedy se omlouváme komisi, pan Kuturny, který je vedoucí oddělení Agride 1. Ještě tady bohužel v tu chvíli nebyli, ale omlouvám se, byla to moje chyba. Jistě chápu vaše překvapení, ale dávám vám teď slovo, abyste mohli reagovat na to, co uvedla tedy paní zpravodajka ve své zprávě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že mám příležitost učinit krátké prohlášení. K poznámkám a pozměňovacím návrhům zpravodaje. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaj, zpravodajce za práci, za na diskuzi a návrhy k přímým platbám. Myslím si, že to je jeden z hlavních návrhů, jak víte, kontextu reformy společné zemědělské politiky. Dovolte mi, abych řekl na začátku, že důraz, který klade zpravodajka ve zprávě, je na potřebu většího zjednodušení a větší transparentnosti a také jde o potřebu snížit administrativní zátěž. Myslím si, že e, plně sdílíme e, tyto obavy a cíle a vlastně už během přípravy reformy společné zemědělské politiky jsme se e, neustále dívali na možnosti zjednodušení na celý balíček této reformy a takže jak platby plíře jedna přímé platby, ale také ve světle toho, co bylo e, navrženo v oblasti venkovského rozvoje. E, neustále nás to, jsme se tím zabývali, leželo tam to na srdci, e, hlavně šlo o stávající rámec a také jsme se na to dívali z pohledu na eh, budoucích návrhů. Tato, tyto potřeby a cíle zvýšit eh, zjednodušení a zvýšit transparentnost a vyhnout se větší administrativní zátěže, to musí jít ruku v ruce eh, s politickými cíly reformy společné zemědělské politiky, takže se na to musíme podívat v kontextu spíše obecnějších cílů, které se komise snaží eh, docílit v kontextu této eh, reformy. A eh, také je tu něco, na co nesmíme zapomínat, když se díváme na, na, na implementaci této reformy. To mm, mm, je, ne, je něco, na co se podíváme také během přípravy a během diskuzí eh, s parlamentem, ale také se na to podíváme eh, na pozadí toho, co eh, nastane během fáze implementace a v rámci, příští, v rámci dalších reformy. Pane předsedo, je tady řada bodů. Ehm, ke kterým bychom eh, rádi podali komentář a určitě jsou tu aspekty, které mm, mm, eh, byly pozitivně eh, osvětleny ve zprávě. Ehm, musíme zdůraznit a soustředit se na um, zacílenější podporu pro ty zemědělce, kteří se angažují v zemědělských aktivitách. A to je podle nás pozitivní a na základě toho je tu nedostatek eh, přesných eh, mm, eh, poznatku toho, co by tito eh, aktivní zemědělci, tedy tito aktivní zemědělci, by měli být vyloučeni z eh, přímých plateb. A eh, to je to, co jsme neustále říkali. Myslím si, že se musíme podívat na ty, kteří jsou aktivně zaangažováni do zemědělských aktivit. Co se týče dalších politických nástrojů, tady musíme vytvořit správnou rovnováhu mezi postupem zjednodušení a tím, jak budeme se snažit docílit těchto věcí, věcí nezdílíme ehm, opční nebo nezdílíme dobrovolné, dobrovolný program eh, takzvaných green payments. Já si myslím, že to je to, co navrhuje zpravodajka. Eh, například je to úroveň ehm, eh, sankcí, které by byly pouze omezeny na tzv. greening payment, to znamená, ehm, tady jde o tedy jako přirozenou povahu těchto eh, eh, pladeb mě, zemědělci měli možnost opt-in nebo opt-out těchto 30% procent, to je to, co se vztahuje na platby za ekologizaci. Myslíme, že to je nástroj, který proto, abychom mohli docílit našich environmentálních zájmů a cílů, myslím, že by to mělo být v souladu se zemědělskými cíly a musí se eh, to udělat, musí to být učiněno povinně, tak, abychom mm, zajistili za prvé, že tady mm, že celou, mm, celou věc dáme do systému a potom druhá věc, jsou to prvky životního prostředí. Jsou to tři závazky, které jsou propojeny s praktikami ekologizace a když se podíváme na další eh, podpůrné programy mm, například otázka toho, jestli bychom měli zavést snížení těchto stropo, stropů, které jsou vlastně propojeny s úrovní plateb, eh, kterých eh, zemědělci docilují. Myslím si, že to je něco, co bychom měli dále sledovat, abychom zajistili zacílenější um, um, rozsah plateb, které příjemci dosáhnou. Pokud nebudeme mít snížení stropu podle úrovní plateb, tak znovu by chom se soustředili naše platby na větší usedlosti, které co do příjmu jsou ty, které by pak potřebovaly eh, méně plateb. A myslíme si, že by to ale mělo být opačně. Měli bychom se soustředit přesně na ty, kteří potřebují více, protože jejich ekonomika jim jim nemohou být na eh, trhu. Eh, a myslím si, pane předsedo, že to jsou programy i pro mladé zemědělce Budeme v tom pokračovat. Je tady, je tady závazný charakter těchto eh, programů a eh, toto umožní zemědělcům mm, vstoupit do systému a eh, tato možnost bude pak povinná pro celou Evropskou unii. Myslíme si, že to je jediný způsob, jak docílit vyváženější politiky a politiky, která bude více zacílena na ty, kteří mm, jsou kteří to nejvíc potřebují. Eh, pane předsedo, tady teď ukončím a pokud jsou nějaké otázky, tak eh, je rád zapovím. Děkuji. Eh, ano, děkuji mnohokrát za toto podrobné vysvětlení. Chtěl bych se zeptat, zda někdo si teď přeje požádat o slovo. Vidím, že spolupracovníci paní Holmajerové si všechno dobře zaznamenali. Bude to tedy dnes, eh, tento týden ve čtvrtek v poledne, kdy bude třeba eh, předávat tedy pozměňovací návrhy. 17. září se o tom bude jednat. Děkuji tedy za všechna tato vysvětlení a tento bod můžeme uzavřít. A teď bod 13. Zpráva pana Muldera. Pan Mulder bohužel mezi námi dnes být nemůže ale máme štěstí, protože v podstatě se výbor rozpočtový zabýval tou otázkou věcné eh, příslušnosti, takže můžeme přeložit tento bod na 17. září. Pokud je o pozměňovací návrhy 21. potom září. Nemám teď už další body, nevím, jestli kolegyně vám chce něco navrhnout, také nikoli, takže můžeme ukončit naše jednání a sejdeme se 17. září. Pan předseda děkuje tlumočníkům a dává tedy tímto tlumočníkům takový malý předprázdninový dárek tím, že končíme